Ekonu směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu. Pan zpravodaj, čtyři minuty, prosím. Mulțumesc, doamna președinte. Raportul pe care vi-l prezint acum încearcă să convingă decidenții. Děkuji vám, paní předsedkyně. Cílem zprávy je přesvědčit politické orgány o významu kulturného dědic, kulturního dědictví příležitostí, které toto kulturní dědictví skrývá i pro vytváření pracovních příležitostí, i pro rozvoj. K tomu je zapotřebí integrovaný přístup, tak jak to říká název zprávy. To znamená, že je třeba uznat kulturní dědictví jako významnou veřejnou doménu to jsem chtěl předeslat na úvod. Rád bych řekl, že bychom si přáli Evropský rok evropského kulturního dědictví eh, z možnosti financováním událostí v tomto roce, vytvořit také jednotný internetový portál eh, k evropskému kulturnímu dědictví. Není možné se schovávat eh, za tím, že vše lze najít na internetu. To není pravda. V celé řadě evropských států dnes lidé neznají možnosti, které skrývá kulturní dědictví, protože nevědí nic o možnostech financování. Nařízení FDR chtělo definovat práh financování na 30%. Já si myslím, že to E, bylo stanoveno arbitrážně a náš zpravodaj poukazuje na to, že by se nemělo zapomínat na hlasy občanů, e, kteří považují tento práh za nepřijatelný. Mm, je třeba vytvářet nové návrhy, například pro zachování kulturního dědictví tím, že budeme správně restaurovat kulturní památky. Je třeba nahlížet na tuto problematiku z dlouhodobé perspektivy a zlepšovat kvalitu restaurovaných objektů eh, je třeba nezapomínat také na ty útoky, ke kterým došlo v Palmíru, na poušti útok na antické památky, představující zázrak své doby. Hmm, vše, co se děje tam, je nebezpečné. Vždyť to je zázračné město a tam by nemělo hrát roli, že je v této zemi nafta. Ale proč to je ničeno? Protože je to památník, který náleží ke světovému dědictví paní Silvia Costa eh, podnítila vznik usnesení, eh, které má za cíl odsouzení ničení takové kulturní památky, které by mělo být definováno jako zločin proti lidskosti. Ještě bych rád vyslovil své politování nad tím, že nedávná hodnocení ukázala, že čelíme mm, explozivní situaci. Jedná se o hodnocení politických, geopolitických, ekonomických kritérií a vůbec se nejedná o hodnocení prostřednictvím kulturních kritérií. Co tím chci říci? Dnes ta krize uprchlická, migrační, nečekaná vlna, která se valí do Evropy, je možné, že tato krize skrývá ještě hlubší kulturní krizi, krizi konfrontaci civilizací a kultury. Já očekávám, že se mílím a očekávám také reakci komise. Nyní má slovo pan Kristoforu, jedna minuta. Είναι ορισμός του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς Otázkou je, eh, jakým způsobem přesně definovat eh, kulturní dědictví. Evropa, myslím, eh, je místem, kde, které je kolébkou lidské kultury a civilizace. U nás taky pro Ehm, v posledních eh, desetiletích byly eh, velice celé kulturní eh, statky ukradeny a vydrancovány a nyní je mají v rukou pašeráci i v Evropě. Kypr je člen Evropské unie, je součástí evropského kulturního dědictví a přesto tisíce kostelů a kulturních památek a tisíce let náboženské historie bylo eh, a tisíce památek které byly eh, zničeny a dostaly se na trh se starožitostmi v Evropě. Když eh, něco takového zničíte, tak je to nesmírně obtížný trestní, těžký trestní čin. Evropa musí vytvořit legislativní eh, rámec pro okamžité navrácení kulturních jiných eh, evropských eh, zemích nebo obíhají mimo zemi svého původu, ať už se jedná o Kypr nebo o jakoukoliv jinou zemi. Ti už jsme tady slyšeli o případu Syrii a Palmyry. Děkuji vám za dodržování řečnické doby, říká paní předsedající paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla velice poděkovat kolegovi Diakonu za vynikající zprávu, kterou se přednesl a za jeho veliké úsilí v této věci. Jedná se o velmi důležité téma, které také vychází ze sdělení komise a my jsme vypracovali tuto zprávu, abychom požádali komisi a radu, aby pokračovali v tomto důležitém tématu, aby se snažili zajistit mm, integrovaný přístup ke kulturnímu dědictví, protože to je důležitá osa rozvoje, osa eh, investic a podobně. A rovněž to má velmi důležitou symbolickou hodnotu, kterou nikdo nespochybňuje, ale bohužel dochází k velmi tragickým událostem, které Eh, nám připomínají eh, i díky UNESCO, eh, co se všechno může stát. Jedná se o důležitý majetek celého lidstva. Je tedy mm, velmi důležité, abychom zdůraznili hlavní body této zprávy, aby to byl skutečně integrovaný přístup, který dá dohromady veřejné i privátní subjekty. Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Eh, využít tuto příležitost a zajistit integrovaný přístup k kulturnímu dědictví pro Evropu já bych této v souvislosti chtěl informovat parlament, že od druhé světové války, respektive již během druhé světové války, eh, kulturní dědictví mé země bylo vypleněno, došlo k odcizení celé řady eh, velkého bohatství z mé země. A v roce 1946 byl vydán soupis z řeckého ministerstva kultury všech těch předmětů, které se ztratily a byly odcizeny, eh, a to zejména ze strany britských orgánů. Je tedy eh, velmi důležité vzít v potaz rovněž umluvu OSN z roku 1970, pokud jde o repatriaci kulturních věcí a předmětů. Čili, pane komisaři, já bych ještě jednou chtěl nastolit tady tuto téma, o kterém se hovořilo již před rokem, když jsme měli tady tuto rozpravu eh, kdy jsem tady toto zmínil během vašeho slyšení, eh, abyste se stal komisařem, kdy jsme hovořili o tom, že by se měly předměty odcizené z Řecka během nacismu vrátit do této země. Bylo v této věci něco učiněno? Děkuji, jedna minuta, pan Jakovič amerika biti jedan veliki shopping centar Děkuji, paní předsedkyně. Z Ameriky se stane veliký obchod, z Azie veliká továrna. A co se stane z Evropy? Velké muzeum, alespoň tak se to říká. Za nějakých sto let. Tak to možná bude vypadat naše budoucnost. A tímto se nám ostatní snaží ukázat, že naše fyzické a nefyzické dědictví je velmi významné. A tím se snažím zdůraznit jednu věc, a to sice podívejme se, rozhledněme se, co kultura znamená pro evropský turistický ruch. Všichni sem přijíždějí, aby se na to podívali, co tady máme. Podívejme se na to, jak je to významné pro naši ekonomiku i pro naši identitu. A tudíž eh, podporuji Eh, evropský projekt, ale komise by možná měla mm, zvážit, eh, že některé regiony budou definovány jako kulturní regiony, jako kulturní destinace. Děkuji, slovo má pan Marakaš. Hovořit o kulturním dědictví, zatímco přihlížíme ničení Palmyry, je přece paradox. Evropa by si měla uvědomit, co je ve hře. Zpráva je precizní a vysílá jasnou, koherentní zprávu. Je třeba zvolit integrovaný přístup ke kulturnímu dědictví ehm, a pro jeho zachování. To, co říká, je, že chceme-li hovořit i v budoucnosti o Evropě, musíme začít respektovat naši vlastní historii, ukazovat ji a dávat ji naši Evrops, ukazovat na ji evropskou hodnotu a na to, co znamenala v sociálním, ekonomickém, politickém prostředí. Zpráva se vydává správným směrem. Hovoří se o možnosti vytvořit portál, který by integroval nejrůznější věci v této oblasti a zároveň se hovoří o zapojení všech občanů pro eh, tento významný krok udržování kulturního dědictví. Děkuji a nyní má slovo pan komisař, aby se vyjádřil k této rozpravě. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Komise eh, by chtěla poděkovat panu Diakonu a stínovým zpravodajem za velmi kvalitní a souhrnou zprávu. Eh, zpráva eh, pokrývá celou šíři kulturního dědictví, nastavuje určitá politická doporučení a připravuje půdu pro další kroky. Evropská komise souhlasí s tím, že podpora kulturního dědictví prostřednictvím integrovaného přístupu je naprosto zásadní. Kromě mm, další hodnoty eh, kulturní dědictví přispívá i ke společenskému a ekonomickému rozvoji a eh, vede k tomu, že evropští občané mají eh, pocit posílené evropské identity. Bohužel, ale kulturní dědictví je často předmětem útoku i ničení, jak jsme viděli například v souvislosti s tím, k čemu dochází v Iráku či v Sýrii jsou zde ale také jiné hrozby to, pro toto dědictví. Jsme zvyklí na to, že nás obklopuje historické prostředí a tudíž někdy zapomínáme, že tato krá, křehká krása potřebuje velkou péči. Eh, Evropská komise se bude snažit o další doladění stávajících nástrojů a o to, aby byly představeny takové nástroje, politiky a mechanismy, které budou integrovaným způsobem reagovat na výzvy, s nimiž se musí tento sektor potýkat. Evropská komise již učinila celou řadu akcí, aktivit v, v těch oblastech, o, o níž hovoří tato zpráva. V roce 2016 a 2017 budeme eh, nadále pracovat v oblasti vzdělávání. Také podporujeme vzájemné eh, učení mezi regiony a městy, tak aby docházelo k výměně dobré praxe v oblasti kulturního dědictví. Komise rovněž bude nadále dbát na posilování spolupráce a výměny informací a bude se snažit zajistit financování v rámci stávajících programů. A konečně bych chtěl ještě zareagovat eh, na to, co zde řekli kolegové, nebo respektive tady pan kolega. Eh, odpovím stejně, jako jsem odpověděl během svého slyšení. Evropská komise nemá žádné pravomoce pro to, aby mohla nějakým způsobem ovlivňovat historickou debatu mezi dvěma státy. K tomu žádné pravomoci nemáme, je to čistě bilaterální spor a bilaterální diskuse. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, tímto uzavírám tuto rozpravu.